Welcome to this press conference with Commissioner Jurova. Vítejte na tiskové konferenci s eh, komisařkou eh, Jourovou o výměně eh, informací o trestních obviněních mez, o e, občanech Evropské unie. Dámy a pánové, dnes komise navrhuje výměnu údajů o zápisech trestních rejstřících o evropských občanech e, v rámci systému ECRIS. Je to klíčové opatření, které jsme oznámili už e, v Evropském e, programu o bezpečnostní strategii v dubnu minulého roku. Po dění na poli mezinárodního terorismu a tragických útocích, jako bylo například v Paříži v listopadu minulého roku, evropská spolupráce v boji proti přeshraniční trestné činnosti je větší a eh, naléhavější úkol než kdykoliv předtím. Tento eh, návrh umožní eh, rychlou výměnu údajů o zásamech trestních rejsících, o trestech tedy, o občanech mimo Evropskou unii tak jak se to dnes eh, děje o občanech eh, Evropské unie v rámci systému ECRIS. Tento systém byl zaveden v roce 2012 a už teď sehrává eh, roli v boji proti trestné činnosti. Každý měsíc je asi 24 tisíc žádostí o vydání informací v rámci ECRISu. To znamená, že je to nějakých 280 tisíc ročně tedy, a to, to jsou informace o evropských, eh, tedy státních příslušnících Evropské unie. A to jsou informace o stávajícím systému. Každý členský stát odpovídá o, za ukládání eh, informací o svých vlastních eh, státních příslušnících, ať už kdekoliv pobývají, a to je důležité, ať už byli odsouzeni kdekoliv. Ale co záznamy trestní o občanech, kteří nejsou občany eh, Evropské unie a představují asi 4% eh, populace evropské. Víme, eh, že 628 tisíc lidí bylo odsouzeno po celé Evropské unii hm, v roce 2014 a v tuto chvíli není možné získat přehled, žádný přehled daný podezřelý může mít eh, záznamy o testech v několika členských státech. Nicméně vyšetřující úřad to zjistí pouze, pokud se eh, zeptá každý z dalších každého z dalších 27 členských států. To je časově náročné a používá se to pouze ve 3% případů. Náš návrh eh, tedy je praktické opatření, které má zajistit, aby úřady členských států měly snažší přístup k stávajícím záznamům v trestních rejstřících po celé EU, jak pro občany EU, tak občany mimo EU. Nový systém, který se týká neevropských občanů, umožní členským státům rychleji, který členský stát má informace o daném člověku. Potom může požádat e, o rádné informace e, z, od tohoto členského státu, aniž by musel ov slovovat všechny další, to ušetří čas a peníze našim veřejným orgánům. Další inovací je e, použití údajů o otiscích prstů, které musí být součástí o tedy informací o trestních řízení vyměňovaných mezi e, e, zeměmi. To pomůže e, bojovat s používáním falešných identit. Dávám nedávný příklad. Na začátku ledna přišel do policejní stanice muž v Paříži a chtěl tam zabít policisty. Ukázalo se, že měl trestní zákon ve Francii, v Německu a ve Švédsku. Ale podle jiných jmen také měl eh, sedm různých pasů a eh, totožností. Ve stávajícím systému eh, ten systém zaručuje plné respektování základních práv, včetně hm, práv na ochranu osobních údajů. Tyto informace lze používat pouze pro účely předpokládané v legislativě. Také budou, eh, eh, bude to prospěšné pro občany mimo EU eh, samotné, budou moci snadněji ukázat, že mají čistý trestní rejstřík po celé EU. Například, když budou žádat v operaci v jiné zemi. Pokud bude ta směrnice přijata, tak vstoupí v platnost o rok později. Toto je poměrně čas, krátký časový rámec, protože ta pravidla potřebujeme co nejrychleji. Eh, rychlejší eh, eh, sdílení informací umožní rychlejší a lepší prevenci kriminality tak, aby naše unie byla bezpečnější pro občany. Děkuji vám, paní komisařko. Máme také tiskové materiály k dispozici a teď jsme připraveni zpovědět na jakékoliv vaše dotazy. Je to všechno jasné? Vypadá to, že to tak je. Dobrá. Paní komisařka eh, bude teď na plenární rozpravě o Polsku a, to ve 4 hodiny 30. Uvidíme se brzy.